Milí kolegové, chtěl bych vás znovu přivítat a můžeme zahájit jednání hlasováním. Ujistěte se, prosím, že máte hlasovací lístky, hlasovací kartičky a začneme bodem 12, 13, 14 a 28. Bude to jednotlivé hlasování. Paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi několik slov, než přistoupíme k hlasování. Jak víte, během jara jsme dokončili trojstranné jednání k tomuto tématu to a útvary našich institucí na tom opravdu tvrdě pracují. A nyní máme k dispozici konečný text. Sice nepředstavuje revoluci systému eh, obchodních značek, ale je to další rozvoj. My již máme systém, který velice dobře funguje a to znamená, že jenom eh, přilijeme oleje do soukolí, aby tento systém v budoucnu lépe fungoval. A to si vyžádá, abychom posílili národní systémy ochrany značek a i evropský eh, ve smyslu nižších nákladů, polit politiky, eh, svobody, vyjadřování a bude se to dotýkat eh, struktur eh, zprávy, bude se to týkat úřadu OHIM a nyní zdůrazňuji, má se tedy přejmenovat na úřad pro Evropskou ochranu práv k duševnímu vlastnictví my jsme uspěli při jednání eh, v tom ohledu, že to není šťastný návrh. Nyní bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a týmu i zaměstnancům parlamentu za podporu při projednávání tohoto složitého dokumentu. Chtěla bych také poděkovat komisi, která eh, neúnavě uváděla eh, příklady úsilí, jak překlenout rozdíly mezi institucemi. Vznikl z toho velice komplexní balíček a také se do toho eh, zapojilo předsednictví rady byla to dobrá spolupráce s lucemburským eh, eh, s předsednictvím a to bylo již ukončeno na politické úrovni na jaře a v tomto kontextu bych chtěla zejména poděkovat italskému a lotyšskému předsednictví za úsilí v posledních fázích projednávání tohoto dokumentu. V neposlední řadě bych chtěla svým asistentům poděkovat, kteří do toho věnovali opravdu spoustu energie. Děkuji vám, byla to velice dlouhá práce, která trvala několik let a nyní jsme dospěli na samý konec. Můžeme hlasovat. Děkuji vám, budeme tedy hlasovat o bodu číslo 12, bude to elektronické hlasování. Ne, nechcete vystoupit, zahajuji tedy hlasování. Zahajuji hlasování. Jeden poslanec nám chybí. Návrh byl přijat. 21 ke dvěma a nyní hlasujeme o bodu 13. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Návrh byl přijat bod číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh byl přijat 21 k jednomu hlasu a teď omlouvám se Zapomněl jsem dát slovo panu Sajerovi. Nechcete k tomu vystoupit, pan Cvěvka, k bodu 28, ne? Paní Hautala? Ano. Týká se to kodifikace, tady žádný problém není. Problém byl jediný, že nebyl k dispozici chorvatský překlad tohoto textu. Tak, eh, přejdeme dále, protože nevíme, jestli Schengen bude příští týden existovat. Dobře, tak já tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 k 0, návrh byl přijat. Omlouvám se, pan Kryzokonos, zapomněl jsem vám dát slovo. Pan Andersen chce vystoupit. Já bych chtěl pouze říci, že jsem tady, ale že jsem si sebou nevzal hlasovací kartičku. Chcete tedy, abychom přičetli váš hlas? Já jsem chtěl hlasovat, ale teď jsem naprosto znejistěný, jaké eh, je to hlasování. Chtěl jsem hlasovat jako Heidi. Budeme tedy pokračovat. Budeme pokračovat v hlasování a bude to eh, zpráva o směřování k aktu o jednotném digitálním trhu chce vystoupit pan Čambasky ještě před hlasováním. Děkuji, pane předsedo, ne, dám přednost a tomu, abychom přistoupili hned k hlasování. Dobře, eh, budeme eh, eh, zvedat ruce. Paní Wikström, můžeme začít hlasovat, děkuji. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to ověřit. 20, byl zamítnut 22, kde pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti? To ověříme, prosím. Pozměňovací návrh 90. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 8 k 13 a dvěma hlasům. 119. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Kompromis 2a, dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme, nejsem si úplně jist. A tato část byla zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis byl přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis byl přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, držel se, přijat. Kompromis 6, kdo je pro, proti, držel se, tento kompromis byl přijat. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro? Omlouvám se první část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Omlouvám se, druhá část, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. 65, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 69, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, kompromis byl přijat. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 10. Tři části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 156. Kdo je pro? Proti? držel se? Návrh byl zamítnut. 117. To je ústní pozměňovací návrh. Budeme hlasovat včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 113 pro, proti, zdržel se, přijato. 115, kdo je pro, proti, to ověříme, nejsem si jist výsledkem. Je to 150. Návrh byl přijat. 149, kdo je pro? proti, držel se, myslím, že byl zamítnut. Ověříme to. 149. Návrh byl zamítnut 10 vůči 11 a 2 hlasům. 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 151. Omlouvám se. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 174. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 183, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 186, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 182, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 178 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. A teď budeme hlasovat o stejném s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 11a, tři části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část, pro, proti, zdržel se, přijato. 170 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro? Proti? Takže zamítnuto 175. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 172. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 173, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro, proti, to ověříme, prosím. Návrh byl přijat. 179. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 180. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 184. Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. 185 pro, proti, zdržel se, přijat. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, na, byl přijat. 187, kdo je pro, proti, to ověříme, prosím. A tento návrh byl přijat, i když to tak nevypadalo. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 189, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 190, kdo je pro, proti, zdržel se, Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o celém textu stanoviska její hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Blahopřeji panu Čambarskému. Budeme pokračovat. Budeme pokračovat bodem 16 eh, a to je sdělení předsedy. Chtěl bych říci, že pan Trizogonos byl jmenovan zpravodajem pro zprávu o provádění eh, evropského platebního příkazu a pan Maštalka byl jmenován zpravodajem pro stanovisko o dohodě o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou my zpravodaji jsou tyto zpravodajové byly eh, jmenováni na šestiměsíční období. Pan Foss na, k právnímu základu, pan Lebreton k subsidiaritě, pan Džambarský eh, k sporným otázkám paní Kaufmann ke komitologii, k delegaci ohledně legislativních pravomocí a, a aktů v přenesené pravomosti a paní Ferreira kodifikace a přepracování. Můžeme pokračovat bodem 17, to je monitorování eh, uplatňování práva Evropské unie. Je to výroční zpráva za rok 2014 a slovo má paní zpravodajka Hautala. Děkuji. Toto je Toto je výroční zpráva a my se snažíme um, načasovat tuto zprávu paralelně k eh, zprávě o subsidiaritě a pro přiměřenosti. To jsou samozřejmě dvě různé věci, ale dohromady poskytují poměrně. Prosím, eh, požádám všechny, aby. Uh, In the hall. Like yeah. Harold. Prosím, um, respektujte uh, děkuji vám. Uh, velice stručně začnu znova. My se snažíme um, synchronizovat tuto zprávu se zprávou o aplikaci principu subsidiarity a přiměřenosti, což eh, má pan Karim. Tradičně Parlament eh, kontroluje, jak Evropská komise mm, plní své povinnosti jako strážce smluv. I když správná eh, implementace evropského práva je na členských státech, tak se nemusíme spokojit jenom s tím, ale máme povinnost monitorovat, jak komise funguje. První poznámka, mohu říci, že to není nic nového, že se to opakuje, komise na to nereaguje. Počet eh, formálních eh, řízení pro porušení smlouvy klesá a počet tzv. pilotních případů stoupá. Nemáme tedy jistotu, jak Eh, komise vykonává svoji funkci strážce smluv. Nemáme jistotu, že eh, evropské právo je dostatečně implementováno, je předmětem skutečné kontroly. I přes opakovanou snahu eh, parlamentu mm, při žádosti týkající se pilotních postupů eh, nebyly vyslyšeny. Nevíme, co se stalo před tím, než komise eh, zahájila toto řízení, na jaké základě otevřela ty pilotní případy. Možná bychom měli zvýšit úsilí o to, abychom dostali přístup k těm pilotům a možná bychom mohli Eh, přijít s nějakými nápady, jak na to. Druhá poznámka. Um, máme tři um, asociační země u Ukrajina, Moldovsko a Gruzie. A jak víte, tyto státy jsou v situaci, kdy musí transponovat 300-400 právních nástrojů a myslím, že je na nás, abychom začali monitorovat, jak se toto bude aplikovat. My víme, že tam jsou institucionální slabiny v těchto zemích, co se týče, dejme tomu, zkušeností politického lidských orgánů, vlády, parlamentu, jsou tam velké nedostatky v soudnictví. Hmm. Tyto státy se zavázaly k, eh, k tomuto v rámci vstupního eh, procesu, takže bych si přála, abychom lépe eh, posoudili, jak můžeme zajistit, aby transpozice a aplikace těchto právních nástrojů byla e, správná. A tady chci zmínit, že mm, velice oceňujeme, že parlament e, s těmi to třemi asociovanými státy, že tedy Evropský parlament je schopen iniciovat nové typy spolupráce a pomáhat e, s transpozicí a implementací. Jak víme, legislativa musí ty zákony nakonec přijmout. Hmm. Jeden z problémů nejasnosti případu porušovatního práva a pilotních případů je nedostatečné regulace administrativních řízení, což je také ve vašem návrhu zprávy, pane předsedo. Jsem, jejíž název jsem zapomněla, ale je to další bod našeho pořadu jednání. Chceme zdůraznit v vhodném kontextu, že mnoho z těchto nedostatků v aplikaci evropského práva, které souvisí s fungováním komise, ale i z jiných institucí do značné míry, jsou e, z důvodu nedostatečné regulace správních řízení. Ehm, pracovní skupina, která byla vytvořena, je připravena předat návrh ehm, to, toto postupu 11. ledna by byl umožněn následný dialog. A já jsem vděčna za toto úsilí jak ze strany sekretariátu právní služby, tak ze strany expertů z akademické oblasti, kteří nám v tomto pomohli. Musíme zvýšit povědomí v parlamentu o tom, že brzo nestane čas, kde budeme muset skutečně přesvědčovat Evropskou komisi, že tato regulace přinese přidanou hodnotu a mimochodem mohu říci, že by to pravděpodobně nahradilo stovky stránek lepší, textu lepší regulace eh, s jasnými principy správního práva. Hmm. Toto bylo vždy kolektivní úsilí, takže bych byla ráda, kdybyste eh, mohli inspirovat s dalšími věcmi, které bychom mohli do této zprávy přidat. Poslední rok, eh, v posledním roce, kdy pan Krysobonos byl zpravodajem, tak tam přidal věci eh, o škrtech, úsporných opatřeních eh, v souvislosti s chartou základních práv. Tehdy to byla novinka, nyní chceme um, posoudit Um, co tedy soud nedávno potvrdil, že v každém ruském rozhodnutí charta základních práv eh, je věc, kterou je třeba brát vážně. Takže to je jedna možná oblast. Děkuji, paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já mm, promluvím jménem paní Kaufmann, která tady není. budu, eh, mám několik poznámek, které chci přečíst, které mám v Němčině. Já jsem, tedy Sylvia Kaufmann říká, já chci zmínit dva eh, body, které jsou důležité pro tuto zprávu. Jednak je velmi znepokojivý rostoucí počet neimplantovaného evropského práva eh, ze strany členských zemí. V roce 2014 to byl 100, 1347 eh, případů, z toho 585 v roce 2014 z důvodu opožděné implementace v členských zemích. Tady se musí něco změnit. Není možné, aby ehm, jak bylo prohlášeno, že budeme vytvářet společný evropský prostor, ale když se pak na to podíváme přesněji, tak to je skutečně taková mozaika, eh, kdy členské státy, některé členské státy prostě neplní své povinnosti. Tak to nejde dál. Eh, neimplementace evropského práva vede de facto k diskriminaci občanů a podniků a k právní nejistotě na vnitřním trhu. Členské státy jsou eh, povinné implementovat evropské právo a musí tuto povinnost plnit. Ze strany institucí je třeba vyvíjet tlak, musíme zvážit, jak ten proces eh, je možné zlepšit. Tato otázka eh, evidentně v jednáních o institucionálních, interinstitucionálních dohodách hraje důležitou roli. Guy Frhoštad eh, to právně pochopil na poslední schůzi. Je třeba nový instrument, aby že korelační tabulky se nezměnily. Druhý bod, takzvaný gold plating. Stále ještě e, chybí definice, co přesně znamená gold plating. Pro naši frakci e, je důležité e, v této souvislosti rozhodující, následující. Samozřejmě je nutné na všech úrovních evropského, národního, regionální uvažovat nebo zvažovat o tom, jak redukovat zbytečné administrativní náklady. Ale toto nesmí spochybňovat právo členských států při implementaci směrnic EU um, zajít ještě dál a um, prosadit standardy vyšší, než jsou předpokládané v dané směrnice. Toto politické právo mají členské státy, um, to vyplývá ze smluv. Eh, politický manevrovací prostor členských států, eh, a, eh, ovšem a ne, neimplementace nelze plést dohromady. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Mr. Zvěvka. Děkuji, pan Zvěvka. Máme příležitost vyměňovat si názory a komentáře k implementaci mm, evropského práva členskými státy. A každý rok jsou naše závěry podobné. Velice málo se pak stane po té, co si vyměníme názory. A, mm, tato dobrá zpráva s velice jasnými návrhy um, týče pracovní skupiny a administrativního práva může být průlomová. Doufejme, že, se, že to vyvolá určité kroky, které jsou nutné. Také chci upozornit na jeden prvek, a to je něco, o co zmiňujeme každý rok. Máme mm, nástroje spolupráce s národními parlamenty. Je to eh, možnost, jak můžeme jednat s národními parlamenty. Ehm, mm, jsou tam problémy s eh, transpozicí evropského práva do národního práva a možná toto je ta správná cesta, ta spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Možná takto můžeme zlepšit situaci, i když se mm, to drasticky nezmění. Členské státy k tomuto přistupují podle principu tedy výhodnosti. Pokud se jim hodí určitá legislativa, tak je jednají v souladu s naším přáním a transponují to. Pokud ne, tak udělají všechno pro to, aby to odkládali, tu transpozici legislativy. A abychom ukázali občanům, jak idi, aby ukázali občanům, jak idiotská je evropská legislativa. E, to souvisí se svíčkami a světlem svíček a výškou plamene. To je příklad tak to dopadne v médiích. Tyto příklady by měly být jasné a je důležité, aby legislativa byla implementována. A proto návrhy um, Heidi jsou velice konkrétně a užitečné. Nicméně příští rok, až budeme diskutovat o implementaci komunitárního práva, 2015, tak diskuse bude probíhat podobně. Mohli bychom ale zaznamenat nějaké zlepšení. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Paní Hautala k tomu chce něco dodat. Děkuji za tyto dva příspěvky. Já budu mluvit, tak budu jednat také s paní Hautala, jak bychom mohli zohlednit tuto možnou diskusi o nástroji, který si přeje pro lepší eh, aplikaci evropského práva. Já mám trošku problém, ale pokud s tím, eh, co by, co by mohlo jít, ale pokud jsou možnosti, tak bychom se nad tím měli všichni zamyslet. Každopádně otázka gold platingu je něco, co je třeba vzít v úvahu My si všichni pamatujeme na její zprávu, která stále ještě jí e, čeká v tomto parlamentu na hlasování v plénu, ale něco to zdržuje, což není pěkné, když se tady něco takového děje. E, kolega, vy jste hovořil o politicky o principu výhodnosti, vhodnosti nebo nevhodnosti a o světlu svíček. My se podíváme, jaká spolupráce by eh, tady mohla být s eh, národními parlamenty. Já jsem zmínila jednu věc, která se týkala hm, předstupní zemí, které se snaží implementovat legislativu. Také se můžeme podívat, ale na to zda je možné lépe eh, spolupracovat s národními parlamenty. Máme k tomu fórum, to je COSAC, Jako bývalá členka Kosaku je to poměrně ceremoniální, ale možná by se to mohlo mm, z toho stát funkčnější nástroj pro aplikaci evropského práva. Takže děkuji za tyto připomínky. Zjistím, co eh, si tam přejí dostat další frakce. Já vypracuji návrh v lednu a únoru a pak hlasovat ve výboru v únoru, pak bychom se v březnu, dubnu vrátili na plenárku. Je to dobrá příležitost, ehm, bychom se nedostali do situace, kterou pan Sojska předpokládá pro příští rok. Budeme mít stejné problémy na stole. Měli bychom skutečně hledat nové cesty. Děkuji. Děkuji paní Hautala. Budeme pokračovat bodem 21. To je mm, veřejný přístup k dokumentům, návrh stanoviska. Máte slovo ještě jednou. Děkuji. Já jsem připravila pět bodů a jak jsem vysvětlila, v první výměně názorů budeme se, zam, budeme se zaměřovat na především na nedostatečnou implementaci nařízení 1029 eh, povinnosti institucí eh, vést registry. Tady jsou velké nedostatky a ještě jednou zdůraznit, že v našem stanovisku, že toto je potřeba, protože jinak nebude možné, aby občané a další e, subjekty měli vůbec věděli, k jakým e, přístupům mají přístup. Um, A tady chci e, zmínit jednu mm, společné pravidlem, které, bychom, které by měly existovat, aby mohl být společný mezinstitucionální registr. Existuje výbor, který chci zmínit, mezi interinstitucionální výbor, který vznikl Eh, nařízením 1049 o přístupu k dokumentům, ale nefunguje příliš aktivně. Možná to je jeden z důvodů, proč eh, je tady tak nedostatečná eh, snaha o prosazování těchto tohoto nařízení, takže bychom měli vypracovat zprávu těch, o těchto věcech pro příslušní ne výbory. Jedna věc, která je, e, se týká něčeho jiného, a to je otevřenost legislativního postupu, především s ohledem na konsolidovanou praxi mm, hledání interinstitucionálních dohod v prvním čtení v, tri, v rámci trialogu. Došlo tedy ke konstatování, včetně Evropského ombudsmana, že jsou nějaké otázky o veřejném přístupu k těmto dokumentům, o kterém se teď projedná, jedná v, di- v trialogu. Toto není e, prostor pro položení otázky, ten trialog. Trialog je efektivní způsob, jak hledat řešení dohody mezi radou parlamentem kdy k tomu často napomáhá, někdy naopak ne, ne, nepomáhá Evropská komise. Smlouva po, eh, zavazuje instituce k tomu, aby poskytly co nejširší přístup k dokumentům pro veřejnost. Tady je, je tady ale určitý temný prostor, protože tato jednání probíhají za zavřenými dveřmi dokumenty nejsou k dispozici, což zase vede k situaci, kdy někdo privilegovaný, nějaký aktér se dostane k těm dokumentům, které pak jim umožní ovlivnit poslední e, finální stádium legislativy. Takže já chci zopakovat výzvu Evropského parlamentu, aby současné postupy pro trialogy před prvním čtením nezajišťují dostatečnou legislativní transparentnost a přístup k dokumentům. A otevřenost legislativním postupu přispívá k posilováním demokracie tím, že umožňuje občanům kontrolovat informace, což, které tvoří základ legislativního aktu. A zase můžeme eh, se odvolat na rozsudek eh, soudního dvora. Tady jsem zmínila eh, Švédsko versus Rada, kdy Mm, se to týkalo právních stanovisek. Já chci zmínit určitý institucionální boj eh, kompetence evropského ombudsmana, ombudsmanky eh, vykonávat vlastní šetření trialogu. Nikdo nespochybňuje práva ombudsmanky o přístupu dokumentu. To není, eh, o to nejde. Předseda podle veřejných zdrojů řekl, že nemá právo účastnit se v těch věcnějších e, fázích legislativního procesu, to, že mají dělat instituce, parlament a rada. Myslím, že není důvod z toho dělat velkou institucionální bitvu. Myslím, že nikdo neříká, že by neměla právo na, e, v otázce přístupu k dokumentům což je také jedna věc v mém návrhu. Nevidím, proč Evropský parlament by nepodpořil její skromný eh, požadavek vyslat jednoho ze svých úředníků, aby pozoroval trialogy v konkrétních případech, kde, které považuje za důležité pro veřejnost. Toto není eh, problém v mém návrhu, ale jak se zdá, tady dochází k, k těmto bojům které jsou zcela zbytečné, co se týče přístupu k dokumentu a věřím, že nakonec přijde s eh, nějakým doporučením o mm, týkající se veřejného přístupu veřejnosti k dokumentům v trialogu. Nevíme ale, jak to bude vypadat. Parlament musí brát vážně závazek eh, ze smlouvy o přístupu k dokumentům. Chci zmínit ještě jednu věc což není mm, plně inkorporováno do mého návrhu. Když trváme k eh, přístupu veřejnosti, na přístupu veřejnosti k legislativním dokumentům, ne, nemyslíme, že by to znamenalo, že by byl nějaká prezumpce neposkytování eh, dokumentů, co se týče administrativních dokumentů. Musíme si připomenout články, které odůvodňují aplikaci výjimky chránit o ochraně administrativních dokumentů již nejsou ve smlouvách, takže bychom neměli připustit vývoj, který by začal obecně přijímat tajemství, tajnost administrativních dokumentů. Na závěr chci připomenout, že v této věci je velmi důležité eh, říci, že základní principy přístupu k dokumentům eh, je věc, kdy instituce má povinnost eh, řešit každou žádost o každý dokument individuálně. Neměly by být žádné kategorie dokumentů, které by měly být vyloučeny. Vždy to musí být jednotlivě, případ od případu. Instituce se někdy snaží zavádět obecné, řekněme, předpoklady nebo prezumpce tajnosti určit, celých kategorií dokumentů. Takže to jsou moje eh, návrhy. Kolega, eh, kolegyně, který je také zpravodajem v Libe, je tady přítomná. Doufám, že souhlasí s těmi některými problémy, které jsem jmenovala a které budeme řešit. Thank you very much. Děkuji vám. Slovo má pan Svěvka. Já vám velice děkuji. A chtěla bych říci, že tak, jak se prezentovala tuto záležitost, ukazuje, že je to jednak nesmírně důležité z pohledu veřejnosti. A na druhé straně je to zase poněkud komplikované v důsledku podstaty věci a já se domnívám, že se k tomu ještě vrátím. Jinak naprosto souhlasím s tím, že stanovisko institucí by mělo vycházet z jedné zásady. Mělo by se jednat o soustavný postup, který by umožňoval přístup k dokumentům. Ty postupy, stejně jako rozhodování. Mají být konsistentní, takže instituce, organizace a občané by měli vycházet z konzistentního systému. A jinak souhlasím s tím, že je nutné zajistit přístup k dokumentům, které používáme při našem trojstraném jednání. Zápisy a vypsání problematiky má být k dispozici. Avšak ty dokumenty, které při jednání opravdu používáme, tak to si nejsem úplně jist. Závisí to na povaze jednání a z toho vyplývá určit jistý stupeň důvěrnosti dokumentu. Ti z vás, co se zúčastnili dialogu trojstranných jednání, vědí velice dobře, že když se účastníme takovéhoto jednání, tak je tu eh, různý přístup, jedná se u různých stolů, předkládají se návrhy textů různých článků a to se stále mění. To neznamená, že se připraví jenom jeden dokument, který je během jednání bez změny. Někdy změníme přístup, někdyž eh, se snažíme záměrně podpořit určité návrhy, zatím jednáním je někdy taktika. Někdy je to velice moudrá taktika, jindy méně moudrá, někdy to může znít poněkud směšné, kdybychom měli uveřejňovat úplně všechno, ale hovoříme o vážných věcech a může to mít jasný vliv na lobbysty. Paní Hautala se právem zmiňovala o tom, že se při eh, těchto důvěrných trojstranných jednání stává, že někteří lidé mají přístup k vyjednávání, ale musíme si položit otázku, proč někteří lidé naleznou přístup k těmto informacím, protože narušujeme určitý postup a to se týká jak rad, zástupců rady, tak i komise, nejenom parlamentu. Já souhlasím s tím, že je třeba zajistit co možná největší přístup pro veřejnost, ale to neznamená eh, přístup ke všemu. Co největší přístup znamená, jak je to jenom zapotřebí. Je třeba projevit transparentnost, aby občané nepojali podezření, co se tedy odehrává při tom vyjednávání. Měli bychom si tedy ujasnit, co by se nemělo zveřejňovat během vyjednávání. Některé věci lze zveřejnit až po ukončení jednání. Před několika týdny jsme hovořili o tom, co je třeba začlenit do zprávy a navrhovatele zveřejňují lidé, kteří se do toho zapojili, lobbysté, organizace, informace, které se dostaly do kontaktu se spravodajem, seznam těch schůzek. Děje se to opravdu? Ani ne. A měli bychom takto postupovat. V prvé řadě bychom měli tedy zajistit, abychom uskutečňovali ty věci, na nich jsme se již dohodli. A měli bychom opravdu zevrubně zkoumat, co můžeme bez jakýchkoliv pochybností zpřístupnit veřejnosti. Některé věci by měly mít důvěrný charakter do ukončení jednání. Já si nedovedu představit, že všechno, co by se mělo odehrávat na veřejnosti, ta by mohlo narušit ten proces. Jistě každý se snaží nějak ovlivnit proces a vyjednavači by byli zaplaveni eh, informacemi, byli by i pod tlakem. A my víme, jaký tlak vzniká, kolik e-mailů dostáváme. Já jsem si jistý, že nakonec se nám podaří nalézt nějaký kompromis. Děkuji. Eh, toto vysvětlení je nesmírně zajímavé a chtěla bych pouze říci, že ty základní zásady, které eh, sdělila paní Hautala, jsou nesporné. Já bych se jenom chtěla zeptat, jak je možné zajistit, aby byla zajištěna transparentnost v našem smyslu, tedy přístup k dokumentům, eh, jak se zajišťuje při trojstraném jednání. Jenom taková malá úvaha. Já si myslím, že bychom se sami měli chytit za nos sice Pravidelně dostáváme aktualizaci informací od zpravodajů na výboru, jak ty trialogy probíhají, ale to bývá vesměs rychlé, nekontroverzní, protože nejdeme do detailu Snad bychom si mohli vyměnit přesnější informace, protože to někdy bývá tak, že na výberu v pracovních skupinách všude hodně diskutujeme, ale když je odsouhlasen nějaký dokument a projednává se na trialogu, tak trochu z naší pozornosti zmizí. Měli bychom to sledovat poněkud intenzivněji. A teď jenom podnět k úvaze. Žádné řešení ještě nemám. Přáli bychom si zajistit větší transparentnost, aby tyto dokumenty eh, byly více zviditelněny, ale mnohdy je situace taková, když jsou dokumenty zviditelněny, kdo se na ně dívá? Není to paní Majerová ze sousedního města nebo někdo, kdo se v té věci příliš eh, ty zná, ale mohl by zastupovat veřejnost, občany, ale bývají to zejména lobbysté, kteří eh, profitují z tohoto zveřejnění a snaží se eh, více uplatnit svůj vliv, takže to, co dobře měníme, možná nebude tak dobré. Já nejsem schopna nabídnout nějak nějaké obecné řešení, ale přála bych si, abychom to zohlednili, že ty zásady jsou někdy opravdu skvělé, ale když se je snažíme konkrétně uplatňovat, tak se eh, na to vrhnou ty nesprávné osoby a profitují z toho. Jistě já to podporuji, ale pořád se mi nepodařilo nalézt nějaké moudré řešení. Paní Ferrara. Mm. Děkuji, pane předsedo. děkuji paní Pile za vypracovanou zprávu. Já naprosto sdílím obsah této zprávy, především pokud jde o otázku trialogů, registr pro jednotný přístup eh, ke všem institucím a rovněž i registr ohledně transparentnosti lobby. Jak dobře víte, já jsem zpravodajkou pro zprávu ve výboru Libe a toto jsou eh, komentáře, které jsou obsaženy i eh, v mojí zprávě. Otázka eh, trialogu. Tady nejde pouze o otázku principu. Toto je možné aplikovat zavést eh, takovéto postupy eh, poměrně rychle. To skutečně můžeme udělat, ale nemělo by to jít eh, na úkor demokracie. Kdo se podívá na ten dokument? Běžný občan? Možná ne, ale bez pochyby lobby. A je naším úkolem, abychom my občanovi dali alespoň tu možnost, že si ten dokument může přečíst. Tato zpráva o přístupu k dokumentům ta byla nejprve zveřejněna na internetu, to je tedy první verze, která uh, následně bude upravena pozměňovacími návrhy. Nicméně ten návrh zprávy je na internetu tak, aby si to občané mohli přečíst, aby uh, přinesli své komentáře. Za dva týdny jsem dostala asi 150 komentářů, některé jsou relevantní, jiné ne, ale má to alespoň tu výhodu, že to vyvolá zájem, vyvolá to zvídavost eh, občanů, kteří nejsou profesionály, nejsou zákonodárci, nicméně jsou alespoň informováni a alespoň to v nich eh, zbudí určitou zvídavost, co se děje v Evropském parlamentu. A mm, z tohoto úhlu pohledu si myslím, že to je uspokojující výsledek, je to úspěch a my musíme skutečně být transparentní, musíme eh, dodržovat princip transparentnosti a uvést ho v život. Co se týče trialogu, eh, jak můžeme postupovat? Samozřejmě, ta eh, vyjednávání jsou velice delikátní, já jsem se jich účastnila již několikrát, ale paradoxně k těm informacím se spíše dostanou zástupci lobby než občané. Buďme tedy opravdu transparentní. Já bych dala na internet eh, všechna zasedání trialogu, tak jak jsou tam eh, všechna zasedání komise. Nebo alespoň eh, to učiníme tak, aby byly zveřejněny zápisy z těch jednání. Tak alespoň uvidíme, nebo všichni budou vědět, co se na těchto zasedáních říká. A budeme schopni případně si učinit srovnání eh, vnímat eh, tedy citlivost eh, té diskuse a transparentnost vůči občanům. Tato vyjednávání, jak jsem říkala, jsou samozřejmě velice důležitá, ale důležitá jsou právě i proto, že mají významný vliv na zákonodárný proces A i z tohoto důvodu je třeba, aby eh, občané měli možnost být o nich eh, informováni. Připomínám článek 15 smlouvy, který výslovně eh, uvádí participativní demokracii, zapojení občanů. A já si myslím, že naši občané by měli být zúčastněnou stranou všech rozhodovacích procesů a ne až teprve poté, co to bylo odhlasováno. Měli bychom s občany komunikovat a neměli bychom je pouze stavit před hotovou věc. Měli bychom je eh, zapojit eh, v té fázi realizace, zapojit je eh, pokud možno co nejdříve do toho mm, procesu. Pokud je ten registr vůči lobby, Existuje interinstitucionální dohoda mezi Evropskou komisí a parlamentem a ten registr nicméně e, zůstává registrem vyhotoveným na dobrovolné bázi a e, ty e, lobbystické subjekty, takové ty nejdůraznější, se tam samozřejmě nezapisují a v radě není vůbec nic. Veškerá setkání, která proběhnou mezi eh, zástupci Evropské rady a lobby, eh, ta se nikde neobjeví. Je tedy třeba, aby, eh, aby i rada se k tomuto připojila. Rada by měla začít uplatňovat tyto postupy, které již uplatňuje Evropský parlament a komise, pokud jde o ty zápisy do registru a rovněž i sdělení a informace o tom, eh, o setkáních mezi eh, komisaři, zástupci kabinetu a zástupci eh, lobistických subjektů. A konečně komunikace ohledně dokumentů. Zatím nemáme jednotné eh, stanovisko, eh, vše záleží na autorovi, nicméně my jakožto eh, členů Evropského parlamentu někdy nemáme přístup k některým podkladům, které jsou například důvěrné Eh, a pokud eh, ten přístup máme, tak někdy eh, nebo velice často ty materiály jsou pouze v jednom jazyce, je to velice technickým jazykem, nemůžeme si ty materiály odnést, nemůžeme mít sebou ani slovník, nemůžeme mít sebou ani překladatele, nic. Prostě nemáme ani možnost si učinit jakoukoliv poznámku. Máme možnost si ten utajený materiál přečíst, ale e, v zásadě je to téměř zbytečné. I zde bychom se tedy měli podívat e, na nařízení týkající se utajovaných e, materiálů, tak, aby zákonodárci měli možnost lépe pochopit jejich obsah. Děkuji vám. Děkuji vám. Chce se k tomu vrátit paní Hautala? Ano, děkuji vám. V prvé řadě se domnívám, že právo parlamentu na přístup k dokumentům se dostává poněkud stranou. Hlavním smyslem je tady zajistit přístup veřejnosti k dokumentům, ale jistě jsou tu určité interinstitucionální aspekty. Pokud chceme o tom diskutovat v tom rozsahu, do jaké míry mají být k dispozici dokumenty trialogu veřejnosti, tak se jistě dostáváme do oblasti interinstitucionálních dohod ale já si myslím, že instituce by měly vystupovat proaktivně. Právní stav je již velice náročný, co se e, týče přístupu veřejnosti k legislativním postupům. Jistě můžeme vždy apelovat na efektivitu e, tohoto rozhodovacího procesu, ale soud dal určité judikáty, v nichž klade velký důraz na transparentnost když se tedy má zvažovat efektivita procesu rozhodování a transparentnost. Ráda bych se také zmínila o jednom z nich. Je to ve stanovisku uvedeno. Je to e, přístup k informacím a klade velký důraz na to, abychom otevřeli ten legislativní eh, proces. Týká se to zejména rady, ale také i parlamentu. Počet eh, trojstranných jednání, které byly eh, realizovány v uplynulých letech, myslím, že to bylo 15 za pětileté období, tak se vlastně domnívám, že <clears throat> náš život neodpovídá tomu očekávání a příslibu transparentnosti, protože se snažíme dosáhnout e, ukončení legislativního procesu v prvém čtení a pan Zvivka položil velice citlivou otázku. E, to je e, to projednávání v jednotlivých skupinách. Dovolte, abych řekla jeden příklad. Trialog, který se týká eh, revizi nařízení o organickém, tedy biologickém zemědělství. Jeden detail by znamenal, že ekologické eh, zemědělství v těch chladnějších zemí by bylo nemožné, protože to spjato s půdou, s klimatem a kde je chladné klima, tak to není možné. Já eh, musím říct, že to blízké mému srdci, takže na toto téma probíhalo trojstranné jednání a já Mám z svých členských států eh, velké očekávání, že ekologické pěstování v sklenících bude v budoucnu možné, ale i když jsem členkou parlamentu, tak nemám žádný přístup k tomuto trojstranému vyjednávání. Nevím, o čem se jedná. Je třeba vyvážit efektivitu toho rozhodovacího procesu a sladit to s požadavky, které vyplývají z eh, dohod a jsou eh, v souladu s judikatorou soudu a s transparentností. Myslíme, že bychom byli překvapeni, kdyby ono Putzman to jasně chápal tak, protože tu eh, judikát protože se jedna věc projednává u soudu, pokud vím, musíme Eh, zajistit eh, přístup k dokumentům, takže eh, doufám, že povedeme na toto téma opravdu důkladné diskuze, abychom se nedopustili chyb. Děkuji vám. Můžeme tento bod uzavřít a přejdeme k bodu 23 a to je zvažování návrhu stanoviska na téma transparentnost, odpovědnost a bezúhodnost v orgánech EU. Já sám jsem navrhovatelem. Jak víte, výbor pro ústavní záležitosti eh, pracuje na návrhu zprávy z vlastní iniciativy direktivy, která se týká transparentnosti, odpovědnosti a bezúhodnosti, bezúhodnosti v orgánech EU. A kromě jiných výborů k tomu předkládáme určité návrhy. Domnívám se, že je to krásné pokračování těch dvou předhozích bodů, které zpracovávala paní Hautala. A mezi těmito návrhy se velká většina týká myšlenky vytvořit soubor eh, administrativních právních ustanovení. Několikrát jsme se o tom eh, zmiňovali a také eh, i dnes na tomto výboru. A vidíte, alespoň body 5, 6 a 7 ukazují, že tu jsou myšlenky, které by mohly kultivovat tu kulturu transparentnosti. Já jsem například navrhl, abychom se vyjádřili, že nám líto, že Evropská rada nemá etický kodex a zdá se, že je proto obtížné posuzovat bezúhodnost v jejich orgánech. A to tež se týká bodu 6, ten se zaměřuje na národní delegace. Bylo by také velice dobré, kdyby tu existoval etický kodex, který by také zahrnoval určité sankce v případě určitých rizik v oblasti pochybení eh, v oblasti finančních zájmů a obdobné myšlenky předkládáme na adresu rady a týká se to také eh, vztahů k Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. To je velice stručný úvod do tohoto dokumentu a já si s radostí vyslechnu vaše připomínky. Paní Reigner, děkuji Pane předsedo, velice stručně je to pokračování diskuze eh, na témata, která projednávala IT a Jsem tedy proto, abychom eh, propojili oba dva dokumenty, protože nejsou v rozporu, skvěle se doplňují, co se týče eh, přístup přístupu eh, k dokumentům pro občany. Ty se samozřejmě mají zlepšit a je třeba to propojit. Ráda bych eh, se opíral ještě o další vody, Vy eh, píšete o administrativních postupech, jistě to je všechno velice správné, ale je tu ještě několik témat, kdy je třeba volit ostřejší formulace v mnoha našich eh, eh, stanoviscích se tu táhne jako červená nic skutečnost, že o problémech diskutujeme prostě proto, že Evropský parlament eh, díky web streamingu zveřejňuje dokumenty, ale tady jde zejména o radu. Je naprosto nutné, aby používala stejné nástroje. Je to naprosto nevyvážené téma transparentnosti a bezúhodnosti v evropských institucích jako takových, tedy i v radě, v komisi, ale zejména eh, v radě, jsou příhodným tématem. Měli bychom nalézt ještě eh, vyostřenější eh, formulace, například jak se sestavují expertní skupiny komise, zcela nutně jsou to lidé zvenčí a někdy je to tady e, vlk v ovčí kůži. Tady bychom to měli více řešit, protože transparentnost znamená transparentní způsob práce komise e, při sestavování expertních skupin, abych uvedla aspoň jeden příklad. A další příklady, které bych chtěla uvést, se týkají interní e, bezúhodnosti. Co tím myslím? Musíme se eh, zabývat svými úkoly jakožto evropští eh, poslanci eh, v této souvislosti pravidelné kontroly etických kodexů. Máme výbor pro etický kodex a pokud vím, tak nemá momentálně příliš mnoho na práci. V příštím legislativním období je třeba dbát na to, co obsahuje to prohlášení finančních zájmů. To bychom měli udržovat a věnovat tomu velkou energii. Střety zájmů od samého začátku by se měly sledovat a prohlášení finančních zájmů je třeba zlepšit. Uvedu jeden příklad. Existují tu různé kategorie vedlejších příjmů. Vedlejší příjmy nad 10 tisíc eur by se mohly lépe vykazovat. Je to přece rozdíl, jestli je to 10 500 eh, eur anebo 50 tisíc eur, řekla bych. Eh, od určité výše by to mělo být zásadně zakázáno, ale to je můj osobní přístup, abych eh, uvedla aspoň nějaký příklad, na který bychom mohli upozornit. A možná ještě jedno téma, eh, které lze projednávat v právním výboru. Jistě do stanoviska nelze dát úplně všechno ale mělo by být důležité řešit otázku oznamovatelů, whistleblowers. Eh, u eh, obchodního tajemství máme eh, tuto otázku řešenou a toto stanovisko by mělo mít určitý odkaz na lepší ochranu oznamovatelů. Děkuji vám. Pan Raděv. Předsedatel, uvažujeme, kolegy, bych искал pane předsedo. Vážení kolegové, já chci pogratulovat panu Svobodovi k jeho stanovisku. Vzhledem k tomu, že pravidla eh, dobré administrativy jsou eh, roztříštěny mezi velkým počtem dokumentů, věřím, sdílím názor, že systém by měl být koherentnější. Nový kodex administrativních řízení by usnadnil Eh, aplikaci eh, některých nejdůležitějších principů, jako je právo na dobrou zprávu, transparentnost, přiměřenost, bezúhonost a podobně. Eh, dobře strukturované konsistentní administrativní postupy by evropskou administrativu zefektivnily a současně by se stalo pro občany snazší využívat svého práva na dobrou administrativu. Občané by si byli lépe vědomi svých administrativních práv a byli by schopni efektivněji využívat dostupné eh, možnosti a eh, nápravy. Paní Hautala. Také já vidím eh, spojitost mezi vaším návrhem k tomu a tom, tím, co já navrhuji o přístupu k dokumentům a také nadcházející eh, evropské právo administrativních mm, nebo evropské správní právo. Je to pro AFKO. Eh, je to asi tedy asi nejkomplexnější ten návrh Eh, protože se týká všech aspektů transparentnosti, odpovědnosti a integrity. Takže očekávání eh, mm, jsou, že by to mm, přineslo takový celkový všeobecnější pohled. Měli jsme velice zajímavá slyšení na toto téma. Je tedy výborné, že jste také mluvil o potřebě etického kodexu pro Evropskou radu. Tomu se moc velká pozornost nevědomala, pokud vím. A také jste připomenul, že pro aktivní kulturní transparentnost předpokládá efektivní mechanismus pro uh, střety zájmů. Myslím, že k tomu není mnoho co dodat. Děkuji za všechny tyto tři připomínky. Pokusím se je um, akceptovat, ale nejsem si jist v kontextu finančních zájmů, o kterých jsme tady mluvili již minule a dříve, zda toto je uh, vhodná chvíle to začlenit do tohoto dokumentu, protože my jsme nedospěli k konečnému závěru, jak to řešit. Takže váhám této věci. Máte nějaký názor na to, aby náš přístup byl koherentní, abychom neříkali v tomto dokumentu něco, co bychom pak chtěli v budoucnu stáhnout? Ale možná mm, nějaký měkký text v této fázi by bylo možné eh, mm, ve smyslu toho, co říkala paní Regner. Děkuji vám. Tím jsme e, stihli dopolední pořad jednání. Odpoledne bude předsedat pan Kavaňa, protože já se musím omluvit, mám jiné povinnosti. Děkuji vám.